a vysoké představitelky k situaci ve Venezueli. Venezuele. Diskuze by měla skončit rezolucí, o které se bude hlasovat ve čtvrtek. Kdo, prosím, pan González Pons. Pane předsedo, když tento parlament udělil eh, Sacharovou cenu venezuelské opozici, E, tak se zavázal podporovat i další. Dne 20. května se budou konat falešné volby ve Venezuele a my se musíme snažit o to, aby vůbec k jejich těmto volbám nedošlo. A proto nejlepší pomocí by bylo odhlasovat tuto rezoluci. Za prvé se v ní říká, že neuznáme výsledek falešných voleb. Za druhé, že žádá Madurův režim, aby ne prováděl volby a prováděl dialog s opozicí, aby eh, byli zvoleni zástupci všech Venezuelů, Venezuelců a za třetí, abychom tam poslali také pozorovatele, abychom se nestali komplici toho, co Maduro dělá. Maduro byl zvolen ve volbách, které byly tedy uznány všemi, ale po 20. květnu bude nelegitimním eh, představitelem. Musíme držet při opozici Venezuely, které jsme udělali Sacharovovu cenu. Nyní pan Permuj, který chce se vyjádřit proti. My jsme proti tomuto návrhu. Je to nepřiměřené, vynucované a znamená to vněšování se do voleb. Oni vědí, že vaši přátelé ji nevyhrají. EPP jenom chce, aby volby vyhrávali jeho příznivce a jeho přátelé, eh, protože chtějí vždycky podporovat jenom ti, kteří jsou z jejich rodiny, ale přitom ústavodárné schromáždění ve Venezuele neuznávají. V žádné zemi na světě se neprovádějí volby tím, že se někdo neobjeví a Evropská strana lidová se snaží získat to, co nezískali jejich přátelé na základě použití násilí. Přestaňte pomáhat násilí, přestaňte pomáhat chaosu, přestaňte pomáhat vašim kamarádíčkům. Honorevole Skakeller, prego. Eh, prosím, nyní má slovo mm, pan Skakele, paní Skakele. Ano, Venezuela, to je velice vážná věc, takže ale mm, to, co chce EPP, to není podle eh, pravidla 156, které se říká pouze, eh, tedy v nale, eh, leda, že by to bylo naléhavé, tak není možné hlasovat o něčem, co nebylo dáno k dispozici členům 24 hodin či dříve, takže nelze hlasovat. A mm, mm, takže ale e, takže to není naléhavé, tedy nelze aplikovat toto pravidlo. Toto pravidlo tady je proto, aby všechny frakce mohly se vyjádřit k danému textu, po, předkládat pozměňovací návrhy, e, takže to nemůžeme nechat pouze na velkých frakcích nebo panu předsedovi, aby si měnili pravidla, jak se jim zlíbí. Na to přece proto máme pravidla. Pan González Pons. Si la democracia... Pakliže demokracie ve Venezuele je tak důležitá, nechápu, proč bychom měli přestat bojovat za ní jenom kvůli nějakým procesuálním záležitostím. Nemním, nedomnívám se, že procedurální postup je důležitější než demokracie. Jestliže procesování se dá nad demokracii, rozhodně ji to nepodpoří. V každém případě naléhavost naléhavost tu nemusím ani ukazovat. Je to v kalendáři. 20. května se konají volby. Není žádné jiné plénum, v němž bychom se mohli k tomu vyslovit. Buď se k tomu vyslovíme teď, anebo už žádné usnesení nebude. A já dá upřednostní to, aby usnesení bylo. Vy možná, aby nebylo. Ale pojďme mít rozpravu. A to, co už parlament vyjádřil mnohokrát, Eh, ústy předsedy ve jménu všech. Pane González Pons. Pane González Pons, pane González Pons. Pane González Pons. prosím. Já chápám, chápu, že vy žádáte o rozpravu v, sou, v do s Keller bez rezoluce a poté bude následovat pouze deklarace prohlášení předsedy. Eh, v podstatě a to bude takové rezime eh, toho, eh, té rezoluce. Je to návrh pana González Ponce? Toto je návrh koncesuální. Pakliže se připustí tento návrh, můžeme s ním žít Pakliže ne, chceme, aby se o našem návrhu hlasovalo. Honorable Keller, prego. Já tedy tomu nerozumím, protože v bývalých usneseních jsme nic neříkali o hlavní rezoluci. Já naprosto chápu eh, ten záměr rezoluci mít, ale přece máme tady ty dva měsíce stanovenou lhůtu a když potom dojdete k nějakému prohlášení, které bylo připraveno jenom jednou či druhou skupinou, na no tak to rozhodně nebude dodržovat žádná procedurální ustanovení. Já si myslím, že podle eh, pravidla 156 usnesení možné není. Honorable Skakeller. Paní Skakeller. Pan González Pons má návrh eh, a to je, že bude to rozprava bez eh, usnesení a bude tam pouze prohlášení předsedy. Eh, po, eh, v souladu s tou poslední rezolucí, kterou odsouhlasil již parlament. Souhlasíte které máme hlasovat? Samozřejmě vždycky můžete říkat, co tam bude, ale usnesení nic neříká o volbách květnu. Já tady vidím určitý rozpor. Klidně můžeme hlasovat. Allora. Dobře. Takže pan González Pons, eh, ten žádá, aby v podstatě to byla takzvaná naléhavá debata a to je jediný způsob, jak zajistit rezoluci. Paní Skakler říká, že ale mm, pokud nejde o naléhavou záležitost, tak není důvod eh, a mm, mít eh, tedy rezoluci. Takže musíme hlasovat především, zdáli plénum chce mít toto jako naléhavou diskuzi, jako urgency a pod, tedy s rezolucí a pokud to neprojde, tak budeme mm, tak budeme hlasovat o tom, že to bude pouze rozprava bez rezoluce. Nejprve tedy rozhodneme, zdáli chceme mít eh, to jako naléhavou rozpravu s usnesením, tedy o Venezuele. Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Všichni hlasovali. Končím hlasování. Návrh je přijat, takže bude toto nalehavá rozprava s usnesením. Eh, a to o tom usnesení se bude hlasovat ve čtvrtek. Eh, tudíž termíny jsou tyto ve středu 2. května. Ne, už jsme o tom mluvili, už jsme o tom diskutovali. A já teď jenom uzavřu. A potom, počkejte, potom můžete si vzít slovo, jen co uzavřu. Usted está incumpliendo el reglamento. Vy nedodržujete jednací řád, protože pro usnesení musí politické skupiny mít toto, tento návrh 24 hodin předem v jednotlivých našich jazycích, protože není možné, aby Evropská lidová strana, která porušuje právo ve Španělsku, překrucovala právo v Evropském parlamentu. Ano, ale mm, je to jinak, pokud jde o naléhavou rozpravu. Eh, to je velice jednoduché a jasné, i paní Skakeler. Eh, takže mm, takže ta hovořila o eh, rozpravě a pan González Pons ale požádal o naléhavou rozpravu a ta vyústí v rezoluci a tak to bude. A návrh bude předložen ve středu do 18 a Eh, ve středu 2. května ve 20 hodin bude společná rezoluce a pozměňovací návrhy ve středu 2. května do 21 hodin a, eh, eh, a 2. května 20, ve 23 hodin se bude diskutovat, bude se mm, hlasovat o těch jednotlivých návrzích a teď rada požádala o to, aby se komise vyjádřila k, o trestné činnosti, porušování e, práv obětí a e, především jde o Španělsko a o definici sexuálního násilí tak e, ve světle nedávné kauzy La Manada. Takže teď dám slovo panu Gonzalesi Peňovi a Peňasovi, aby předložil tuto žádost za GUE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, dnes mnoho španělských žen se cítí méně chráněno eh, soudními institucemi než před jedním týdnem, eh, když v Navaře došlo k rozsudku v souvislosti s mnohonásobně prováděným násilím. Jedna žena, kterým, které bylo 18 let, byla na portálu představena pěti muži a došlo tady k mnohonásobnému nebo k několikonásobnému jejímu znásilnění, ale eh, soudní rozsudek byl, že tady nedošlo k spáchání trestného činu ale přitom Istanbulská umluva říká, že jaksi násilí jsou všechny sexuální akty bez souhlasu a proto se jí musí podřídit všechny země, které ji podepsaly. Proto se nám zdá naprosto nepřípustné, aby toto nebylo respektováno v naší zemi a v jiných evropských zemích. Takže prosím pěkně, musíme přece uznávat koncepci páchání násilí ve všech členských státech a že takovýto případ už se nemůže opakovat. Eh, eh, máme proti, eh, Děkuji, pane předsedo. My sdílíme všechno to, co tady zaznělo. Nulová tolerance proti porušování lidských práv, což je vždycky násilí páchané na ženách když v souvislosti s Istanbulskou umluvou v členských státech znamená, že jednotlivé státy a jejich justice jsou nezávislé a podle naší ústavy, jak to nemůže být ani jinak, není možné, aby soudce Eh, postupoval v nesouladu se zákonem. Je třeba dodržovat náš trestní zákoník a je tady celá řada možností eh, odvolacích prostředků. Říkáme ano, je třeba studovat příslušné modifikace v souladu s Istanbulskou umluvou, ale rozhodně nelze z legislativní úrovně spochybňovat justici protože systém justice slouží našim občanům. Děkuji vám. Keller, No. pro... Budeme hlasovat o návrhu eh, skupiny GUE NGL. Prosím, chcete slovo? Kalma. Ah, Trochu klidu. Klid, prosím. Budeme hlasovat jmenovitě o návrhu skupiny GUE NGL. Zahajuji hlasování. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Návrh je přijat, takže prohlášení rady a komise o aplikaci mezinárodních norem ve Španělsku, které se týkají definice sexuálního násilí v případě kauzy Lamarada, tak to bude následovat po prohlášení komise a rady o, o, o obětech násilí v Evropské unii. A e, zelení požádali, abychom na program prohla- e, doplnili prohlášení komise o aplikaci cel e, v USA a jaká je reakce EU na tato opatření Spojených států, pokud jde o dovozní cla. Paní Skakar. Drazí kolegové, jedná se o velice choulostivou záležitost celé Evropě. My jako spolulegislativci eh, zatím nevíme, co komise dělá. Zatím jsme měli jenom neformální setkání s některými kolegy, kteří nám dávali zajímavé informace o tom, co se děje. My se domníváme, že tyto informace by měly být sděleny se všemi námi a také veřejně a e, to, co komise chce, my chceme také získat nový mandát pro nové vyjednávání se spojenými státy, protože my jako parlament chceme spolu rozhodovat v otázce cel o tom, co by komise měla vyjednávat s USA a co ne nemůžeme čekat až na štrasburské zasedání, měli bychom to dělat teď, protože pak už by mandát mohl uplynout. Proto já vás žádám, abychom měli také diskusi o této záležitosti na, tom, na této miniplenárce. Děkuji. Prego, per parlare contro? Against? Pro, proti? Pane předsedo, v politice je to běžné, že lidi mluví jinak, než si, než, eh, než říkají něco jiného, než si myslí a takže já bych eh, nechtěl, abychom o tom debatovali teď s komisí samozřejmě velice rádi o tom budeme diskutovat, i když si myslím, že my máme eh, jiné názory, pokud jde o ty, mm, o ta cla, která uvaluje Trump, ale mm, to bylo oznámeno teprve včera, ani neznáme detaily. Já myslím, že bylo velice dobré, abychom si nejprve přečetli všechno, promysleli se a pak mluvili. A, mm, a ne, abychom Eh, k tomu tak kategoricky přistupovali. Máme další plénum v květnu, takže bude spousta příležitostí o tom mluvit a potom vyslat silný signál a ne ale ne přece předtím, než vůbec víme, o čem Washington rozhodl. Děkuji. to mi risultano. A, takže paní Keller, mm, podle toho, co říkáte, tak vždycky mluví, než si všechno promyslí. No, dobře, takže budeme eh, hlasovat jmenovitě, kdo je pro návrh zelených, takže zahajuje hlasování, jmenovité hlasování. Voto chiuso. Kdo je proti? Návrh je zamítnut. A ve čtvrtek jsme přidali eh, podle článku 106 jednacího řází eh, jsme, jsme přidali hlasování o eh, geneticky modifikované řepce cukrovce H7.1, takže jsou námitky, ne, takže tímto jsme stanovili program a nyní přejdeme k prohlášení komise o rozhodnutí o balíčku, který se týká eh, VFR po roce 2020. Já chci poděkovat panu předsedovi Junkerovi, že přišel, aby představil tento návrh o víceletém finančním